Buongiorno. Prego. Dobrý den. Prosím vás, abyste zaujali svá místa, abyste eh, vsunuli své hlasovací karty. A přikročíme k prvnímu hlasování. Eh, vyzkoušíme hlasování. Hlasování zahájeno. Všichni? Všichni hlasovali? Máte založené své karty? Ne, podívej se, ty máš obráceně, vidím to dokonce až odsud. Dobře. Máme kartu, jsme připraveni. A můžete zkusit jiné místo. Je to v pořádku? Všichni jsou spokojení. Vůbec to není jednoduché, protože jste tady po celé místnosti, rozprchli jste se. Podívám se přes jiné brýle, jestli uvidím něco jiného. Ok, I will try. Possiamo cominciare? Můžeme začít. Eh, bod číslo 10 pořadu jednání, je to hlasování o doporučení pro druhé čtení. Um, silniční přeprava zboží, zpravodajem je Matěj Groš. Hlasování, pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kompromisní návrh. Eh, proti? Schváleno. Pokud jste... Můžeme hlasovat o kompromisních návrzích celkově. Já mám ještě jeden návrh. Dá ještě další návrh, a totiž dva bloky. Za prvé podle doporučení zpravodaje a za druhé ostatní, abychom hlasovali o každém dvakrát. Okay, we, we step by step. No. Postupně. Můžeme, souhlasíme s tím, že o kompromisech můžeme hlasovat jako o celém bloku najednou, ano? Takže hlasujeme o kompromisech, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Čili až do kompromisního návrhu 11 a tam patří. Okay. Questo vuol dire to znamená, že jsme schválili kompromisní návrhy až po číslo 11, články a, a 17 až pardon. Takže v rámci bloku. Nyní Pozměňovací návrh číslo 19. Kde pro? Musíme hlasovat o čísle 1728. To bylo v bloku až do, dva, do čísla 29. Potom budeme pokračovat v té druhé části pozměňovacích návrhů. To znamená číslo 19. Kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 19, kdo je pro, kdo je proti, Stex a Hennis. Proti, eh, zamítnuto. Přejdeme k číslu 22, Sterks a Hennis Plešer, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23, Wortman Kohl, Pasquale Jezembovský pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 24, Hardin Omlouvám se. Děkuji. 24 je staženo. Přejdeme k pozměňovací návrhu číslo 25. Sterks a Plesard pro, pro, proti zdrželi zamítnuto. 26. Wortmann Kohl, Dignan Pasquale Jazembovský pro, proti zdrželi se zamítnuto 27, Wortman, Kohl a další, jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ostatní jsou staženy, jdeme k konečnému hlasování. Doporučení, tak jak bylo eh, pozměněno pro, Zahojí hlasování. Nemám tam nic napsáno. V tomto případě mají naprostou pravdu. Já vám k tomu ještě něco potom řeknu, ale to je zatím všechno. Hlasování, hlasování uzavřeno. 34 e, hlasovalo. 33 hlasovalo, 34 přítomno, 25 pro, 6 proti, 20 zdrželi, je to schváleno. Dobře. Pogratulujeme kolegovi po druhé části. Druhá zpráva. E, přístup na mezinárodní trh cestujících autokary a autobusy. Druhé čtení tam není. Můžeme hlasovat o kompromisních návrzích v bloku. Souhlasíte? Ano. Kompromisní návrhy 1 až 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Kompromisy jsou schváleny. Dva a tři jsou staženy tedy pokryli jsme všechny šedé zóny. Pozměňovací návrh 12 a ani 14. Můžeme tedy přistoupit k konečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Uzavřeno hlasování. 34 hlasovalo, 32 pro, nikdo proti, dva se zdrželi, schváleno. Gratulujeme kolegu Grošovi. Eh, balíček eh, senční dopravy, doporučení pro druhé čtení, společná podmínka, společný postoj k podmínkám pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy. pravodajem Silvia Adriana Tykau. Zpravodajka. zde máme kompromisní návrhy, které bych chtěl eh, schvalovat v bloku, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se, jsou schváleny. Všechny ostatní jsou staženy. To znamená, přejdeme k závěrečnému hlasování. Zahajuji ho. Ano, ale jinak nic nevidím. Uzavíráme hlasování. 34 votanti. 34 hlasovalo, 34 pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti, schváleno. Eh, gratulujeme kolego Lidikau, Dobře. Allora, passiamo al punto 13 all'ordine del giorno. Můžeme přijít k bodu 13 pořadu jednání. Zpráva eh, pana Duchoně o Evropské železniční síti, která zajišťuje konkurenceschopnost nákladní dopravy. Jste připraveni? Pozměňovací návrh číslo 31. Leichtfried. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60 Savary pro. Proti? Zdrželi se schváleno. navrhuji, abychom hlasovali v bloku pozměňovací návrhy 61, 62, 63, 6 a 67 Kramer. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto v bloku. Šedesát dva Ortuon Dolarea, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 64 Simpson, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 64 Simpson schváleno. Přejdeme k pozměňovací návrh 70, Ayla Sender, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 Simpson pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šedesát osm Ortun Dolarea, kdo je pro? Proti? A radši si to ověříme. Hlasování ukončeno. 14 proti 19 pro schváleno. Číslo 71 Jacobs pro proti zdrželi se zamítnuto 72 Orton Dolaria. To je stejné jako 83 Kramer. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 Kramer, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 Orton Dolarea, pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. Ukončeno ověření hlasování. 19 k 14 schváleno. 75 od Tendolera schváleno, 76 Jela Sender. Vítáme, že to bylo včas. Kdo je pro? Proti? Opět ověříme. Eh, Číslo 76 jela sende. Ukončeno ověřování. 17 k 17. Nepřijato. 18. od zpravodaje. Kdo je pro? Pardon, 8 zpravodaje. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 77 Albertíny pro, proti, zdrželi se schváleno. Tím nám odpadá 78-79, přijdeme k 80. Ayla Sender, kde je pro? Omlouvám se. Um, ehm, 8 nebylo přijato, to znamená, musíme hlasovat. Uh, 78-79, kde je pro? Ještě jednou 78 Orton Dolarea, kde je pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 79 Savary, pro. Proti. Zdrželi zamítnuto 80 Hlasendr, pro. Proti. Zamítnuto 81 Hlasendr, pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 83 eh, Orton Dolarea, pro. Proti zdrželi se, schváleno 84 Savary, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto ještě jedno 83, pro, proti, zdrželi se, schváleno 9 zpravodaj, kde je pro, Osmdesát pět, Ayla Sender, kde je pro? Proti? Zdržuje se zamítnuto. 86 Eva Sender pro. Proti? Zdržuje se zamítnuto. 87 Savary pro. Proti? Zdrželi se přijato. 88 Marinesku pro. Proti? Zdrželi se. Nevíme, ověříme raději. Ještě jednou tedy 88 Bernesku, kde je pro, zahajujeme ověřování elektronicky. Končíme ověřování. 17 k 17, nepřijato. Nepřijato. 17 pro 17 proti, to znamená nepřijato. Mhm. Eh, nemáte zapnutý mikrofon? Pro, proti? Osmdesát devět. Kontrolujeme. Všichni? Ukončeno věřování. 14 pro 21 proti zamítnuto. 90 Simpson, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 91 Marinesko pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 93 Orton Dovarea, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 94 Ayla Sender pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 92 Albertini pro? Proti? Zdrželi se přijato 95, Simpson pro. 95 staženo Simpson. Přejdeme k 96, Kramer. Týká se 97, 100, 104 až 112, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98 furem pro, proti, zdrželi se, přijato. To jedna, jela Sender, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ayala Sender was not adopted. Ah, sorry. Sorry. No. sorry. That's my fault. Allora, 102. 102. Jägel, kdo je pro? Proti? Ověříme číslo 102. Ukončuji ověřování. 19 pro, 17 proti, přijato číslo 102. Budeme 113 tykal, zbytek bude v bloku, kde je pro 113 tykal, proti. Drželi se zamítnuto. 114 Kramer. Proti. Drželi se zamítnuto. 115 od Rea pro. Proti. Zdrželi se přijato 116 tykau pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 117 Savary pro. Proti. Zdrželi se přijato ještě ověřím raději. 117 tady ověříme, zahajuji ověřování čísla 117. Ukončuji. 18 pro, 18 proti. Nepřijato. To 18 Arton do kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, ověříme raději i eh, číslo 118. Ukončuji ověřování. 20 ku 16 schváleno. 119 Hela Sender pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 112 Hennis Paskat pro, proti. Zdrželi se Ověříme číslo 120, Hennis Maskart. Všichni hlasovali? Ukončuji ověřování. 17 pro, 18 proti, zamítnuto. 121 a jela Sender pro, proti, zdrželi se zamítnuto 122 Marinesku pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. 123. Jacobs s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 127 Orton Dolorea s ústním pozměňovacím návrhem, který znáte. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 124 odpadá. 125 Albertíny odpadá rovněž. A přejdeme ke 126 Simpson pro, proti, zdrželi se přijato 128 Leichtfried pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 129 Simpson pro, proti, zdrželi se přijato, 130, 130 Ayala Sender pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10 od zpravodaje, bude pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 od Dolaria, pro, proti, zdrželi se, přijato. 132 Kramer, odpadá. 11 zpravodaje, pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 zpravodaje, pro, proti, zdrželi se, přijato. 13, je pro, proti, zdrželi se, přijato. 130, eh, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, omlouvám se. Číslo 133 Orton reální nikoli zpravodaje. Ověříme 133 Arton Dolaria. Hlasovali všichni? 37 hlasujících, ano. Ukončí hlasování. 21 pro, 16 proti přijato. 14. Pravodaj pro část, která není eh, pokrytá pozměňovacím návrhem 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 134 Orton Lara pro, proti, zdrželi se přijato. 135 Lightfried pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 136 Ortondo Maria pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 138 Orton Laria pro, proti, zdrželi se zamítnuto 137, Leichtfried pro, proti, zdrželi se zamítnuto 143. Henis Pleskart s ústním pozměňovacím návrhem, který znáte, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 139. Arton Varea pro, proti, zdrželi se zamítnuto 140. Fore, Furem pro, proti, zdrželi se schváleno 15 od zpravodaje odpadá. Stejně jako 141. A přejdeme k číslu 142 Simpson pro proti zdrželi se přijato 144 tykau pro proti zdrželi se přijato 145 Marinesku pro, proti, zdrželi se přijato, 146 Kramer pro, proti, ověříme číslo 146 Kramer. Abychom si trochu odpočinuli, tak to ověříme. Ukončí ověřování. 15 pro, 22 proti, zamítnuto. 148 jsem pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 147 Orton Dovarea pro, proti. Myslím, že to je přijato a raději to ověříme. Hlasovali všichni, ano, ukončuji ověřování. 20 pro, 17 proti přijato. Tím pádem nám odpadá 149 Fure a 150 Kramer. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se zamítnuto. You want to check Kramer? Hlasovali jsme Kramerovi. Omlouvám se, kolik já jsem se na vás nekoukal. A ověřuji hlasování. Je to v pořádku? Ukončuji ověřování. 21 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, Kramer schváleno. 151. Jacobs pro. Proti. Zdrželi se. Zdrželi se. Schváleno. 152 Simpson pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 153 Jacobs pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 16 od zpravodaje odpadá. 154 Kramer pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 155 Simpson pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 Marinesku. Sto padesát šest Marinesku, kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 17 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. 157 Henis Plaskart pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji ověřování. Hlasovali všichni. Ukončuji ověřování. 17 pro, 19 proti, zamítnuto. 158 Simpson pro, proti, zdrželi se, ověříme stejně jako předchozí případ, zahajuji ověřování, ukončuji. 18 pro, 19 proti, zamítnuto. 159 Savary pro, proti, zdrželi se přijato. 18 zpravodaje pro, proti. Ověříme. 18 od zpravodaje. Hlasovali všichni? Ano. ukončuje ověřování. 19 pro, 17 proti, přijato. 160. Jacobs. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 19 zpravodaje. Kdo je pro? Kde je proti? Zdrželi se přijato. Tím nám odpadá 162 Albertini, 161 a hlasujeme o 163 Orton Dolaria. Proti. Zdrželi se, ověříme ještě elektronicky, zahajuje ověřování čísla 163. Ukončuji. 18 pro, 19 proti. Zamítnuto. 160 eh, Omlouvám se. Číslo 20 zpravodaje. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? 20 je přijato. Kompromisní návrh číslo 1. Ehm, Jakob se Orton do Kramera, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Tím nám odpadá číslo 166. Eh, 165 až do 169. A nyní číslo 170 Kramer, to je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 22 od zpravodaje pro. Proti? Zdrželi se přijato. tím nám odpadá číslo 171 Orton Dolarea, stejně jako Ne, hlasujeme o číslu 172 Fore de Verac. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis je přijat tím nám odpadají čísla až do čísla 183. A 190 až 198 a zůstávám nám číslo 184 Life Read, kde je pro. A 193 až 195. Musíme hlasovat o čísle 184 Light Feed, je pro 184 proti zdrželi se, přijato. Přejdeme k číslu 199 Ortondo Larea, což je stejné jako 200 od Lightfrieda. kde je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 201 Jacobs, pro? Proti? nevidím žádné ruky, ruce, myslím, že je to zamítnuto. Chcete to ověřit? Ano, ověříme. 201. Eh, Jacobs. Jacobs. Ukončuji ověřování. 15 pro, 19 proti, zamítnuto. 26 od zpravodaje pro, proti, ještě jednou ověříme. Číslo 26. Končeno. 19 pro, 15 proti přijato. Kompromisní návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, kompromis přijat tím nám odpadají čísla 27, 28, 203, Odpadá tedy vše až po číslo 214 Savary, o které budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 215 Kramer pro proti, zdrželi se zamítnuto. 216 Kramer pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 217 Hnis Plaskart pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 218 Jacobs pro, proti, zdrželi se, ověříme. A zahajuji ověřování čísla 218 Jacobs. Ukončuji ověřování. 15 pro, 19 proti, zamítnuto. 219 duchoň. Pro, proti, zdrželi se přijato. 220 eh, duchoň pro, proti, schváleno. 221 a Orton Dolaria pro, proti, pardon, pro, proti. Ověříme číslo 221 Orton Dolaria. Končí hlasování. 18 pro, 16 proti, přijato. 222, Jacobs, kde je pro? Proti? Nevím, jaký je výsledek, raději to ověříme. 222, Jacobs, ověřujeme. Ukončuji hlasování. 19 pro, 15 proti, přijato tím nám odpadá číslo 223, Hennes Plaskart. A přejdeme číslo 224, Fure pro, proti, zdrželi se přijato. Tím odpadá číslo 29 a přejdeme k 30 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 225 od Dolarea. Kdo je pro? trati. Zdrželi se? Mm, je to přijato, ale raději ověříme. Zahajuji ověřování čísla 225 od Dolaria. Ukončeno hlasování. 18 pro, 16 proti. Přijato. 226 Kosta, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 227 Orton Gloria. Ne? Takže ověříme ještě jednou číslo 226 Kosta. Zahajuji ověřování. Ukončeno ověřování. Máte pravdu. 15 pro, 19 proti. Je to schváleno. Já jsem eh, příliš eh, skromný. 227 Orton Dolarea. Kde pro? Proti? Zdržuje se zamítnuto. 228 eh, Duchoň pro? Proti? Zdržuje se přijato. 229 Simpson pro? Proti? Ověříme číslo 229 Simpson. Ukončeno hlasování. 16 pro, 18 proti, zamítnuto. 230 Simpson, kdo je pro? Proti. Eh, raději to ověříme. Ukončuji ověřování. Stejně jako předtím, 16 pro, 18 proti, zamítnuto. 231, Kramer, kdo je pro? Proti. Je to stále těsné, takže ještě jednou to ověříme. Ukončuji ověřování. 15 pro, 19 proti, zamítnuto. 232 Marinesku, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 32 Kramer pro, proti, zdrželi se zamítnuto 33 Savary pro, proti, zdrželi se přijato 34 od Dolarea, jazyková verze. Pozměňovací návrh číslo 1 a zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35 Orton Dolaria. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale raději to věříme. Ukončuji ověřování. 19 pro, 15 proti, číslo 35 je přijato. Tím odpadá 36 furem a přejdeme k číslu 37 savarí, kdo je pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 38 Marinesku pro. Proti. Myslím, že je to přijato, ale ověříme číslo 38 Marinesku. Ukončuji ověřování. 21 pro, 13 proti, přijato. 2 od zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá číslo 39 Salary a 40 Orton Dolarea. Hlasujeme o číslo 3 od zpravodaje. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Odpadá číslo 41 Orton Dolarea. Přejdeme číslo 42 Orton Dolarea pro. Kdo je proti? Ověříme číslo 42 Orton Dolarea. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 18 pro, 16 proti. Přijato. 42 přijato, 43 Savary, kdo je pro? Kdo je proti? Vypadá to jako předchozí případ, ale to snad není možné, takže ověříme číslo 43 Savary. Hlasování ukončeno. 16 pro, 18 proti zamítnuto číslo 4 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Přijato. 44 Orton Dolaria, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 45 Orton Dolaria pro? Proti? Ověříme číslo 45 od Tondolarea. Myslím, že to je přijato, ale raději to ověříme. Hlasovali všichni? Někdo nehlasoval? Dobře. Ukončeno hlasování. 18 pro, 16 proti. Přijato. 46, Marina Skude pro. Proti? Stejně jako předchozí případ schváleno. 47 Savary pro. Proti? Zamítnuto. Ale raději uvěříme. Hlasování ukončeno. 16 pro 18 proti zamítnutou. 48, Henis Plaskat, kdo je pro? Proti. Zdržuje se zamítnuto. 5 zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se přijato. 49, Deverak pro. Proti. Zdrželi se, ověříme výsledek. Zahajuji hlasování ze 40, číslo 49 Neveirak. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 15 pro, 18 proti, zamítnuto. 50 Savary, kdo je pro? Proti. Myslím, že to zamítnuto, ale raději uvěříme. Ukončeno hlasování. 15 pro, 19 proti, zamítnuto. 51, Orton Dolaria, kde je pro? Proti. Raději to ověříme. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. 17 pro, 16 proti. Přijato. Číslo 52, Orton Dolaria, což je stejné jako 53 Kramer. kde je pro? 50 proti. Eh, zdrželi se zamítnuto 54, Hennis Plaskart, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijato 55, Kramer pro, proti zdrželi se zamítnuto 56, Duchoň pro, proti, zdrželi se přijato 57, Savary pro, proti. A věříme číslo 57 Savary. Hlasování ukončeno. 16 pro, 18 proti zamítnuto. Číslo 6, zpravodaj což je stejné jako číslo 58, Orton Dolaria. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to přijato, ale ověříme. Nechcete to ověřovat? Raději ověříme číslo 58 zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Jasně přijato. Jarzembelský si nikdy neplete. Arton Dolary 59. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím nám odpadá číslo 7 zpravodaje. A přejdeme k eh, celkovému eh, hlasování, tak jak je pozměněno tak jak je návrh pozměněn. Hlasování uzavřeno. 34 hlasovalo, 33 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Legislativní usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 32 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Gratulujeme kolegovi Duchoňovi. One minute break. Přestávka minutu. Oh, I need... After the next two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 Maybe.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 Possiamo riprendere posto? Můžete zaujmout opět svá místa. Don't worry. Be happy. Be ready. Be, don't worry, be ready kolegové, jste připraveni? Riprendiamo la sessione di voto. Budeme pokračovat hlasováním. Budeme hlasovat o zprávě o právech, právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. Spravodajem je Michel Chenet. Pozměňovací eh, návrh číslo 43, Kirchhoff, Kirchhoff kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 44, Blokland pro? Proti? Ověříme číslo 44, Blokland. Hlasovali všichni. 33 použitých karet. Kdo chybí? Chybí dva hlasy. Ale trpělivost. Hlasování ukončeno. 19 pro, 13 proti. Pozměňovací návrh Boklanda je přijat. Jury 2, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45, Pešené pro, proti, zdrželi se přijato, 46, Wortman Kohl, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47, McCarthy, Harbor a další, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48, Evans pro, proti, Ověříme číslo 48. Evans, zahajuje hlasování. Hlasování ukončeno. 20 eh, pro, 12 proti, číslo 48 schváleno. Evans. 49, Stockman, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 50 bloklant je staženo a přejdeme k Jury 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 3 zpravodaje, což je jazyková úprava, jazykový pozměňovací návrh pro, proti, přijato 51 tešené pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh A, D pro, proti, zdrželi se, kompromis je přijat. Tím nám odpadá vše, co se týká článku 3 a přejdeme k číslu 5, eh, zpravodaje, kde je pro. Číslo 5, zpravodaje. Ještě jednou číslo 5, kde je pro, proti přijato. Číslo 6, zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 54 vlasto pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55 Blokland pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je přijato, ale ověříme číslo 55 Blokland. Hlasování ukončeno. 19 pro, 14 proti přijato. Tím nám odpadá číslo 56 Vlasto, číslo 57 Evans, kde pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 58 Kirkhope pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 59 Kirkhope. A, a stejně jako číslo 60. Votujeme spol- hlasujeme společně. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 61, Kirchhoff, pro, proti, zdrželi se, přijato. 62, Kirchhoff, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdrželi se, kompromis je přijat. Číslo 63, Jarzembovský, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Číslo 64, Žardín Fernandez s ústním pozměňovacím návrhem. Pro? Proti? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 16 pro, 16 proti, jeden se zdržel, nepřijato. Číslo 7 zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 8 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 9 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, Přijato. 65. Wortman Cool. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 66. Vokland, Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 67. Kosta. Pro. Proti. Ověříme číslo 67. chodili tady před mnou ty lidi s kafem, tak jsem to neviděl. Naštěstí, protože jinak už bych padnul, kdyby nepřišli. Allora è provato. Ano, no, dobbiamo verificare, scusate. To tady schváleno, ne, žartují. Omlouvám se. Hlasování je ukončeno. 18 pro, 15 proti, je to přijato. Dobře číslo 68 Vlasto. E, navíc, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto 69. Kosta, kdo je pro? Proti? Myslím, že zamítnuto, ale raději to ověříme. Hlasování ukončeno. 19 proti, 14 pro zamítnuto. Číslo 10 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Wortman Call. 70. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 11 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 71, tašené, pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 72. E, tašené, což je stejné jako zpravodaj, pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 12, zpravodaje, pro. Proti? Nevím, jaký je výsledek, ověřím elektronicky. Hlasování ukončeno. 17 pro, 16 proti přijato. Číslo 73, McCarthy další. Kdo je pro? Proti? Přijato. 74, Piskorský, kdo je pro? Proti? Stejně jako předchozí případ přijato. Nyní budeme hlasovat z boku. Accessible Formats číslo 13 a další. Kdo je pro? Proti? Přijato. 76 McCarthy, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Jury 4 pro? Proti? Zamítnuto. V bloku budeme hlasovat Jarzembovský číslo 80, 82, 84, 83. Kdo je pro? Proti? Vzhledem tomu, že to je více bodů, ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujte pro koho chcete, jak chcete, ale hlavně hlasujte. Hlasování ukončeno. 14 pro, 18 proti, zamítnuto. Přejdeme k číslu 77 a 78. Dekran Paskuále a Kirchhoff, tyto dva, dva návrhy jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 79, Stockman. Ne, omlouvám se, to je zavrženo pod ničím jiným. Eh, Hlasujím o číslo 81 Lichtenberger. Pro, proti. Mělo by to být schváleno, ale raději ověříme elektronicky. Neukazuje to zcela jasně. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. 18 pro, 14 proti. Pozměňovací návrh Lichtenberg je přijat. Hlasujeme o čísle 15 a 85 zpravodaje a Jerzembovského. To návrhy jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se oba přijaty. Hlasování o čísle 86, 87 Jarzembovský Stokman. Kdo je pro? Proti? Mělo by to být zamítnuto, ale věříme elektronicky. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. 15 pro, 17 proti. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Číslo 16, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 17, zpravodaje, pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 88, Kirkhope, pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 89, Evans, pro? Proti? Myslím, že schváleno, ale ověříme číslo 89 Evans. Hlasování ukončeno. Jednoznačně přijato 21 pro, 12 proti. 90. Man, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 18. Zpravodaje odpadá. 91. Piskorský staženo. Číslo 92. Vlasto, kde pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 93, Blockland, jazykový pozměňovací návrh, nicméně budeme o něm hlasovat pro, proti, zdrželi se, přijato. 94, Vlasto, pro, proti, zdrželi se, přijato. 96, Evans, pro, proti, zdrželi se, přijato. 95, Blockland, pro, Proti. Drželi se. Přijato. 19. Pravodaje pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 20. Zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 97. Jarzemovský 98. Stokman jsou identické. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 99 Tešené, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 102 Jarzembovský, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 21 zpravodaje pro? Proti? Zdrželi se přijato. 22 zpravodaje pro? Proti? Zdrželi se, ověříme výsledek. Čísla 22 od zpravodaje. Hlasování ukončeno. 18 pro, 15 proti. Přijato číslo 22 od zpravodaje. Číslo 103 je v čísle 22 a Jury 5 odpadá, protože to bylo schváleno v rámci 100, čísla 102 a přejdeme k číslu 104, Jarzembovský, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23, zpravodaje pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování ukončeno. 17 pro, 14 proti. Přijato. 105. Evans odpadá. Takže hlasujeme o číslu 105 Evans. Kdo je pro? Proti? Přijato. 106 Jarzembovský. Totožné s Jury 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 107 Vlasto. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 7 pro proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 108 Lichtenberg, stejné jako 109 Evans, kdo je pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis C, kdo je pro. Proti, zdrželi se přijato. Článek 18, odstavec 1, číslo 110, Kirchhope. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 112, Tešené, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. 111 Kirchhoff pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113 Jarezembovský, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 115, Stockman odpadá, 114, 114 odpadá. Přejdeme číslu 117, Jensen, bude pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 116, Kirchhoff pro. Proti Nejsem si jistý výsledkem, ověříme číslo 116 eh, Kirkhope, zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 14 pro, 20 proti. Kirkhope zamítnuto. Jury 11 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 118 Kirkhope pro proti, zdrželi se, výsledek raději ověříme. Číslo 118, Kirchhoff. Hlasování ukončeno. 21 pro, 12 proti, přijato. 119 Jensen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 120 Jensen pro. Proti? Zdrželi se přijato. 25 zpravodaj pro. Proti? Zdrželi se přijato. 121 odpadá, protože je zahrnuto v kompromisu a 26 zpravodaj hlasujeme pro. Proti? Zdrželi se přijato. 122 Jensen, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 124 Kirchhoff. Plus, eh, nebo navíc číslo 122, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 123 Jensen, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 125 Kirchhoff, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 12, pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Jury 13, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 126 Jarzembovský, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 27 je pro? Proti? Zdrželi se zam... schváleno, pardon. 128 je zahrnuto v kompromisu C, Jarzembovský. přejdeme k číslu 133. Jensen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 134 kmenů pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 135 De Grande Pasquale pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 28 zpravodaje pro proti, zdrželi se přijato. 29 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. 136 karta další pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 137 Lichtenberg, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 32 odpadá. 138 vlasto pro. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 33 zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 34 zpravodaj pro. Proti? Zdrželi se přijato. 35 zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 139 McCarthy další, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jury 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 140 McCarthy další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 141 Evans. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Přejdeme k přílohám. 142 Tešené pro proti, zdrželi se, přijato. Wortmann kolo 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 Wortmann kolo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 Wortmann kolo pro, proti, Myslím, že zamítnuto, ale věříme číslo 145 Wortmann kolo. Hlasovali jste všichni. Hlasování ukončeno. 14 pro, 19 proti, zamítnuto. 147 de Grand Pascual pro, proti, zdrželi se přijato. 146 Piskorský, kdo je pro, proti, Nejsem si jistý výsledkem, musíme ověřit číslo 146 Vyskorsky. Hlasování ukončeno. 17 pro, 17 proti, nepřijato. 36 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. 148 Wortmann pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 149 Ješené, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 150 Evans pro, proti. Myslím, že přijato, nicméně raději ověříme číslo 150 Evans. Hlasování ukončeno. 17 pro, 15 proti, jeden se zdržel, přijato. Tím nám odpadá 151 eh, tašené a eh, přejdeme k bodu odvodnění číslo 37 tašené. Pro proti schváleno, 38 pro, proti schváleno, 39 Evans pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40 tašené pro, proti, zdrželi se přijato. 41 tešené pro, proti, zdrželi se přijato. Dva zpravodaje pro, přijato. 42 Lichtenberger pro, proti, zdrželi se přijato. První pozměňovací návrh Jury, kdo je pro, proti, přijato. Zahajuji hlasování legislativního návrhu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Ano. Hlasování ukončeno. 21 pro, nikdo proti, 13 se zdrželo. Hlasujeme o legislativním usnesení. Hlasování ukon, eh, zahajuji. Hlasovali jste všichni. Hlasování ukončeno. 32 hlasujících, 18 eh, pro, nikdo proti, 14 se zdrželo. Gratulujeme zpravodaji panu Tešiny. Přejdeme k hlasování zprávy Albertíny o právu cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Jste připraveni? Pozměňovací návrh číslo 41 Lichtenberger, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 42. 42 Sumer, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 43 Dekran Pasquale, pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 44 Bradburg Kickhope, pro? Proti? zdržuje se zamítnuto. Přejdeme k článku 2, odstavec 2. Pozměňovací návrh Jazembovský Jegl a Somr, které jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Hlasování zahájeno. Hlasovali jste všichni, můžeme hlasování ukončit. 34 hlasujících, 15 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Číslo 3, zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Hlasování zahájeno. Hlasovali jste všichni. Hlasování ukončeno. 17 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3 zpravda je přijat. Tím nám odpadá číslo 46 Tykau a přejdeme k číslu 48 de Grand Pasquale. Ehm, navíc. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 zpravodaj. Kde pro, Proti? Myslím, že přijato, ale ověříme. Myslím, že přijato, ale ano. Tak <laughs> já jsem to říkal taky tak. Někdy i ti nejlepší prognostici mají právo se splést. Hlasování ukončuji. Jak jsme očekávali, 23 pro, 11 proti přijato. Číslo 5 pravodaj, kde je pro? Proti? Přijato. Číslo 6 pravodaj, pro? Proti? Zdrželi se přijato. 51 McCarthy další, kde je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 49 Koch, stejné jako Evans a Tykau číslo 50, kde pro? Proti? Je to velice těsné, ověříme. Hlasování ukončeno. 15 pro, 19 proti, zamítnuto. 52 Ferber pro proti. Další těsné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. 17 pro, 16 proti. Nikdo se nezdržel. Číslo 52 pro přijato. 53 de Grand Pasquale, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Přejdeme k číslu 54 Evan Stikau s ústním pozměňovacím návrhem, který znáte. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 55 de Grand Pasquale pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 56 Brandburgenko pro? Kdo je proti? zdrželi se. Myslím, že přijato, a raději ověříme. Číslo 56, Bradburn Kirkhope. Hlasování ukončeno. 19 pro, 15 proti přijato. Tím nám odpadá číslo 57, přejdeme k číslu 58, Albertini, kdo je pro? Proti. Přijato číslo 7, zpravodaje pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 59 Albertány. Albertíny, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím odpadá Fura, přejdeme číslu 61, Brad Kirchhoff, pro, proti. Přijato 62, Jagl, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63, Jegl, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64, Jegl, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65, Jarozembovský, Jegl, pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 Evanstika, kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 66 Grand Pasquale, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 68 Grand Pasquale, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím odpadá číslo 69, přejdeme k číslu 70, de Pasqua, kdo je pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 71 Ferber, kdo je pro. Kdo je proti. Zdrželi se přijato. 72 Ferber pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že přijato, nicméně ověříme číslo 72 Ferber. Hlasování ukončeno. 15 pro, 19 proti, zamítnuto. 73 Koch a společně se 76. Kdo je pro? Proti. Stejně jako předchozí případ, myslím, že zamítnuto. 8 zpravodaj, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 74 Jekl pro, proti. Já jsem se chtěl zeptat, co to znamená. Mně to tady není úplně jasné. 74. Buď je to fyzicky nemožné, nebo to není. Nebo je to vlastně... Já jsem to prostě v angličtině to nedává smysl, co to je physically anebo actually. Pokud je to nemožné, tak to nelze, tak je to prostě naprosto nemožné. Pokud je to fyzicky nemožné, tak je to prostě jenom fyzicky nemožné. Možná, že v jiných jazycích to znamená něco jiného, ale mně to prostě tady vůbec není jasné z té angličtiny, co to jako má být. Eh, samozřejmě je to velký rozdíl. Tam jako... Mm, o tom už jsme hlasovali. Eh, o teď už se nemáme o čem bavit, jako, teď už je to prostě celé jasné, říká pan um, Jařembovský. Mr. Kirkop. Pan Je to velice jednoduché, pane předsedo. Pokud vím, tak jedna ta věc je objektivní a ta druhá je subjektivní. Chce k tomu něco říct zpravodaj? Ne? hlasování 74, pokud budeme diskutovat takto filozoficky. No, we have to vote. 74. Chi è favore? 74. Kdo je pro číslo 74? Proti? Zdrželi se, přijato. Questo fate cadere il 9 del relatore. Andiamo al 75. Přejdeme bodu 75. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Do 10, 10 zpravodaj pro, proti, zdrželi se přijato. 78 Evan Stikau, kde je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 79 Ferber pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá Přejdeme číslu 11. Zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Odpadá nám číslo 81, přejdeme k číslu 12 zpravodaje, což je totožné jako 82 kocha. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 83 Mikarta další, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme číslo 83. McCarthy je další. Hlasování ukončeno. 20 pro, 14 proti přijato. Číslo 13. Zpravodaje, totožné s číslem 84 Kocha, pro, proti zdrželi se přijato. 85 Evan Stikau, jde pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 87, 88, to je to číslem 85. Přejdeme k 87, Koch, což je i totožné s číslem 88 Evansa Tykau. Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 89 McCarthy další, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 91, Evan Stikau pro. Proti zdrželi se přijato. Odpadá číslo 14 zpravodaje. 92 odpadá, 93 a 94 odpadá. Přejdeme číslu 15 zpravodaje, kdo je pro. přijato 96 Evan Stikau, kdo je pro Přijato 95, odpadá. Předmět číslo 60, zpravodaje. Kdo je pro? Zdrželi se přijato. 98, Koch, stejné jako 99, Evan Stikau, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 97, Ayala Sender, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 100, Koch, totožné s číslem 101, Evan Stikau, je pro. Proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 102, Koch, totožné s číslem 103, Evan Stikau, pro. Proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 105, Evan Stikau, pro. Proti. Zdrželi se, přijato. 104, Ayala Sender, odpadá. Přejdeme k číslu 17 zpravodaje, totožné s číslem 18, eh, rovněž zpravodaje. Hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se, přijato oboje. 106 Hrabe, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 107 Ayala Sandra, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 108. Evan Stikau, kde je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Myslím, že je to přijato, a raději ověříme číslo 108, Evan Stikau. Hlasovali jste všichni. Hlasování ukončeno. 16 pro, 15 proti, jeden se zdržel, přijato. 109 a Jela Sender, kde je pro? Proti? Myslím, že přijato, nicméně ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste? Hlasování ukončeno. 24 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel. Promiňte. Tím nám odpadá číslo 110, 111 Sommer, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 112, Bradburn Cake Home pro. Proti. Zdrželi se přijato 114 Sommer pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 115 Albertini pro proti, zdrželi se přijato 113, Jengl pro, proti, zdrželi se přijato 19 zpravodaje eh, s ústním pozměňovacím návrhem, který znáte. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 20 zpravodaje pro? Proti zdrželi se přijato. Tím odpadá číslo 116 Lichtenberger ano, už to odpadlo. Přejdeme číslo 117, Albertíny. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 118, Albertíny pro. Proti, zdrželi se přijato. 119, Albertíny pro. Proti, zdrželi se přijato. 120, Albertíny pro. Proti, zdrželi se přijato. 121, Jarzembovský Jekl pro. Proti. Zdrželi se přijato. 122 Albertini, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 123 Koch, které je totožné s číslem 124 Evans Dikau, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 Jarezembovský Jägl, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 Někdo kdo je pro, proti, zdrželi se, Promiňte. Ehm, byl jsem chvilku, Nedávno jsem chvíli pozor, ještě jednou číslo 126, kdo je pro. Proti. Nejsem si jistý výsledkem, ověříme elektronicky. Ověříme číslo 126, Hegel. Hlasování ukončeno. 15 pro, 18 proti zamítnuto. 127, McCarthy a další. Kdo je pro? Proti? Chybí mi mm, zvednuté ruce. Ověříme. 127 McCarthy. McCarthy a ostatní. 127. Hlasování ukončeno. 18 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel, přijato 128 koch, bude pro. Proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá číslo 21 zpravodaje a přejdeme k číslu 129 koch, bude pro. Proti, zdrželi se, přijato. 22 zpravodaje odpadá. 130 Evan Stikau s ústním pozměňovacím návrhem, návrhem, který znáte, pro, proti, přijato 131 odpadá. Přejdeme k číslu 132 Jagl, který je totožný se číslem 133 Ferber pro proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 23 zpravodaje pro proti. Výsledkem se nejsem jistý, ověříme číslo 23. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. 22 pro, 11 proti. Jasně přijato. Eh, prosím vás, abyste trochu jasněji zvedali ruce. Je mi jasné, že jste unavení, ale já jsem také unaven. 24, zpravodaj, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, přijato. Číslo 25, zpravodaje, kdo je pro? Mm, proti, přijato tím odpadá číslo 135, 134, McCarthy další. Přejdeme k číslu 136, McCarthy další. Pro, proti, přijato. Číslo 137, Evan Stikau, kdo je pro? Proti, přijato 26, zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k přílohám. Číslo 138, Brad Bunkingham pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 zpravodaje pro, proti, přijato. 28 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 139, Evan Stikau, eh, ústní pozměňovací návrh, který já vám známý, pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k bodům odůvodnění. 29, Albertini pro, proti, zdrželi se přijato. 30 Evan Stikau pro, proti, zdrželi se přijato. 31 Albertini, kdo je pro, přijato. Číslo 32 Somr pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, bod odůvodnění 8, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 34. Ferber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 35. Hegel, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 1. Spravodajem, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Lichtenberger, kdo je pro? Proti. Ověříme číslo 36, Lichtenbergo zahajuje ověřování. Hlasování ukončeno. 15 pro, 18 proti, zamítnuto. Číslo 36 Lichtenberg zamítnuto. Přejdeme číslo 38, Evan Stykau. Kde je pro? Proti zdrželi se, přijato. Odpadá číslo 37, Koch, číslo 2 zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, Evan Stikau, pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 40, Jagel, kdo je pro, přijato. Samozřejmě um, přijmeme také um, přesun od Jegla do jiných částí. Hlasujeme o legislativním návrhu, tak jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Chybí mi jeden hlas. Ale dobře, ukončím hlasování. 33 přítomní, 32 hlasovalo, 32 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Velice dobře. Vás gratulujeme kolegovi Albertíny. Byl korunován jeho úspěch. A nyní zahajuji, zahajuji hlasování o legislativním usnesení. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Tentokrát 33 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Allora. Buďte prosím trpěliví. Máme ještě několik drobností, které nám scházejí. Je to zpráva, která se týká mého spoluobčana Marka Pola. Budeme hlasovat o zprávě o programu Marka Pola 2 of the freight transport system. Spravodajem je eh, kolega Stockman. Prosím o klid. Kolegové, prosím vzadu. Prosím vás, pokud si chcete podívat, tak, povídat, tak běžte pryč. OK. votazione. Zahajuji hlasování o kompromisu. Kdo je pro kompromis? Kdo je proti kompromisu? Kdo se zdržel? Kompromis je přijat. Tím odpadá vše, co víte, že odpadá. A přejdeme k číslu 12, Blokland. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 13 odpadá. A přejdeme k Stockmanu, ústnímu pozměňovacímu návrhu. Kdo je pro? Stockmanovi. Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 16, Wortman Call, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. I toto je přijato. Číslo dvě zpravodaje. Eh, ústní pozměňovací návrh, který znáte. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 17. Lichtenberger. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Eh, Stockman, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 3, zpravodaje, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 20 odpadá, číslo 4 odpadá, stejně tak 18, 19 a jsme u Stockmana, ústní pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, Stockman, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 7, pozměňovací ústní návrh Stockmana, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Stockman, ústní pozměňující návrh číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21 Lichtenberger pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 22 Lichtenberger, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23 Tykau pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 Lichtenberger pro proti, zdrželi se, přijato. 25 Lichtenberger pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 Tykau pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 Stockmann, ústní pozměňovací návrh číslo 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 28 Tykau pro, proti, zdrželi se zamítnuto 29, Stockman s ústním pozměňovacím návrhem číslo 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato číslo 30, Tykau pro, proti, zdrželi se zamítnuto 31, Stockman, ústní pozměňovací návrh číslo 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato číslo 32, Stockman, ústní pozměňovací návrh číslo 12, kdo je pro, proti, zdrželi se Ověříme výsledek čísla 32. Stockman, s ústním pozměňovacím návrhem číslo 12 zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Ano, ukončím hlasování. Omlouvám se. Nesu odpovědnost. Je to vše moje vina. Číslo 32 schváleno. Číslo 33 tykau. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 13 Stokman Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Stokman ústní pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Portman Kol 34 pro, proti, Myslím, že přijato, a raději to ověříme. Hlasování ukončeno, 19 pro, 14 proti, přijato. Odpadá nám číslo 35 Blockland a hlasujeme o číslo 36 Blockland. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. De Grande Pascual odpadá a hlasujeme číslo 6, kdo je pro, proti, eh, schváleno. Číslo 1 zpravodaj, kdo je pro, eh, proti, přijato. Stockman, ústní pozměňovací návrh číslo 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 7 odpadá, je staženo a číslo 8 eh, je součástí kompromisu, to znamená, že můžeme přijít k finálnímu hlasování legislativního návrhu v pozměněné vznění. Hlasovali jste všichni? Ano. Hlasování ukončeno. 33 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Uvidíme, jestli dosáhneme stejného výsledku u legislativního usnesení. Hlasování uzavřeno. 33 pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti. Gratulujeme kolegovi Stokmanovi. Ano, prosím. Už jsme měli pět minut. Ještě dalších pět minut, pět minut navíc, dobře. to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 May I ask all colleagues take their own seat? Kolegové, zaujměte prosím svá místa. Dobře, takže pokračujeme poslední část tohoto dlouhého sezení hlasování. Okay. Dobře. Draft report nebo... Návrh zprávy. To jsem jenom uváděl. Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy. Spravodajka paní Anne Jensenová. Žádá o slovo, dostala slovo. Ano, děkuji, já mám několik poznámek hlasování o pozměňovacím návrhu 45. Tady jsem se dohodla s paní Pataky, která ho předložila, že to bude v rámci článku 4 a ne článku 3a nový. A po hlasování o čísle 58, pan Savary, chtěla bych, aby se o tom hlasovalo jako o něčem navíc. A jako poslední věc mohu říct, že skupina PSE také podporuje kompromis 3 a 4. Takže je to řádná většina. Děkuji. Benissimo. Výborně. Můžeme začít s naším hlasováním. Ještě než začneme, tak je pro mě potěšením, že vám mohu říct, že jsou zde zástupci eh, německého eh, parlamentu. Dnes mohou zde být s námi. Vítáme zde všechny Hlasujeme o e, pozměňovacím návrhu číslo 25 Savary. Kdo je, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 26 Kustačer. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 33 Kustašer. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 2 Zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? ve dvou oddělených částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Stejně jako první část. Tímto nám odpadá číslo 35 Kustašer a číslo 36 Savary, 34 Tykau, 3 Spravodaje a zůstává nám hlasování číslo 37 Jensen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo dvě. I v tomto případě hlasujeme odděleně. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato stejně jako první část. Odpadá číslo 41 Kustaše, 40 Savary, 38 Tykau, 39 Tykau, 4 zpravodaje a číslo 42 Savary. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 5 zpravodaje pro. Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo 3 pro. Proti? Zdrželi se přijato. Odpadá číslo 44 Kustašera 6 zpravodaj. mi číslo 43 Barsi Pataky. Kdo je pro? Proti? Myslím, že přijato, ale ověříme to elektronicky. Parsipa taky, 43. o toto tutti? Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. 19 a 19 eh, pro, 14 proti a pozměňovací návrh je přijat. 36 tyka, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 7 zpravodajky, pro? Proti, zdrželi se přijato. 47 Savary pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 Fure pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 Kau, pro, proti, Zdrželi se zamítnuto 8 zpravodajky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 50 tykal pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 51 rek pro. Proti. Zdrželi se přijato 9 zpravodajky pro. Proti. Zdrželi se přijato 52. Panajotopoulos Kasiotu pro Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 45, Barsi Pateky, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10 zpravodajky pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53, Savary, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Hlasování ukončeno. 14 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 54 Barcipa taky pro, proti. Myslím, že přijato. 11 zpravodajky. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. 55 Jensen pro, proti, zdrželi se přijato. 56 Jensen pro, proti, zdrželi se přijato. 57 Jensen pro, proti, zdrželi se přijato. 12 zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijato. 58 Savary kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 59 Jensen s ústním pozměňovacím návrhem, který znáte, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 60 Jensen s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 61 Savary, eh, oddělený hlasování, první část. Pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto druhá část, pro, proti, přijato třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 Jensen. Byly tam určité úpravy, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pravdek, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 14 zpravodajky, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 15 zpravodajky, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 16, zpravodajek jde pro? Proti? Zdrželi se, přijato 63, tykau. Odpadá 64 light Lightfried, který je slušitelný. Eh, kde pro, kde proti? To se zdrželo. přijato. Šedesát pět. Jensen pro. Proti zdrželi se přijato. 66 Jensen, 2 pro? Proti, zdrželi se přijato. 67 Jensen pro. Proti, zdrželi se přijato. 68 Jensen pro. kde proti? Zdrželi se přijato. 69 Jensen, 2 pro? Proti, zdrželi se přijato. 70 Jensen, 2 pro? Proti, zdrželi se přijato. 71 Jensen, kdo je pro?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 zdrželi se, přijato 72 fure. Eh, oddělené hlasování, první část, eh, pododstavec, kdo je pro, přijato, druhá část, odpadá. Číslo 20, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 21, zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato 75, Barsi taky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 76 Jensen s ústním pozměňovacím návrhem, který znáte, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato 77. Ochrana dat. Leichtfried, kdo je pro? Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Chiusa la verifica. Hlasování ukončeno. 16 pro, 18 proti, zamítnuto. 78 left freed, kdo je pro? Proti? Myslím, že stejný výsledek jako v předchozím hlasování zamítnuto. 79 tykal pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 89 rak pro? Proti? zdrželi se, přijato. 81 Barsi Pataky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 4. Pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Odpadají číslo 82 Kustaše 22 zpravodajky a je stažen číslo 23, přecházíme číslo 24 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 27 Jensen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 28 je staženo. 29 Jensen. Kdo je pro? Proti? Přijato. 30 Jensen pro? Proti? Zdrželi se přijato. 31 Tykao. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jedno, je číslo 1 zpravodajky. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato číslo 32 rak. Pro. Proti zdrželi se přijato. Hlasujeme o legislativním návrhu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. 32 pro, 2 proti, 34 hlasovací, hlasujících, nikdo se nezdržel. Hlasujeme o legislativním usnesení. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Stejně jako v předchozím případě 32 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, 34 hlasoval hlasování. Gratulujeme kolegyni Jansen. A za chvíli budeme hlasovat o iniciační zprávě. Takže kolegyně o inteligentních dopravních systémech, opět od zpravodajky Jensen. Pozměňovací návrh číslo 1 Kustaš není přijatelný, to znamená, že přejdeme k pozměňovací návrhu číslo 3 Barsi Pataky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Výbor pro regionální politiku. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti. Ověříme elektronicky. Přijato. Uvidíme, zda to bude přijato podle elektronického ověření. Hlasování ukončeno. Jednoznačně přijato, jak říkal kolega Jarzembovský. Musíte dávat pozor. Regi 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 4. Kustašer. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Toto musíme ověřit. Hlasování ukončeno. 14 pro, 21 proti, zamítnuto. Regi 3, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 5 Kusašer pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 6 Barsi Pataky pro. Proti? Zdrželi se přijato. 7 Barsi Pataky, kde je pro? Proti? zdrželi se přijato. Číslo 8, Barsipa taky pro, proti, zdrželi se přijato. 9, Barsipa taky pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 10, Kustašo, to je pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. 11, Leichtfried, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12. tykou. Oddělený hlasování první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Considers that ill all types of transport. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 13. Fure, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 14 Fure je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 15, Marina kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16, Savary. Zkontrolujeme ještě číslo 15, Marinesku. hlasování ukončeno. Máte pravdu, já jsem se spletl. Přijato 28 pro, 7 proti. 16, Savary, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 17, Savary, pro? Proti? Zdrželi se přijato. 18, Savary, pro? Proti? Zdrželi se přijato. 19, Savary, pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 20, Kustašer, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21 Marina pro. Proti? Zdrželi se přijato. 22 Barsipa taky pro. Proti? Zdrželi se přijato. 23 Marina jde pro. je proti? Zdrželi se přijato. 24 Marina jde pro. Proti? Zdrželi se přijato. 25 Kustašer, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 26 Kustašer pro? Proti? Myslím, že přijato. 27 Kustašer pro? A chcete ověřit číslo 26? Dobře, ověříme číslo 26. máte pravdu. Já jsem se spletla. Hlasování uzavřeno. 14 pro, 20 proti. Zamítnuto. 27 ku 104. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 28 tykau pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 29 freed pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 30 tykal pro, proti, zdrželi se přijato. 31 šel pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 tykal pro, proti, zdrželi se přijato. 33 šel pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 tykal pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 4 pro, proti, přijato. Regi 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 tykal pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 9, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 10, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kustaše 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění E, původní text s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. 36 hlasujících, 36 přítomných, promiňte. Hlasování uzavřeno. 36 hlasujících, 34 pro, 2 proti. Nikdo se nezdržel. Gratulujeme kolegyni Jensen. Přejdeme k dohodě mezi Evropskou unii a Pakistánem. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat otevřeně. Hlasování ukončeno. 36 hlasujících. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Odhlasovali jsme. je zde protokol o provádění Alpské umluvy v oblasti dopravy, tedy protokol o dopravě. Musíme hlasovat o legislativním návrhu. Legislativní návrh v pozměněném znění. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 36, 0. 36 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dobře. Nyní přejdeme k mobilitě, ne? Ještě ne, omlouvám se. Je to iniciační zpráva o zelené knize o budoucí politice TNT. Jenom chvilinku, je to... A máme tam ještě jednu zprávu potom. Tak jako tak chci něco říci. Po tomto hlasování máte určitě spoustu dalších závazků a toto je naše poslední schůze. To znamená, chtěla bych říct pouze jenom pár slov na závěr. Chtěla bych poděkovat skutečně srdčně vám všem za práci, kterou jsme společně vykonali. Je to skvělá práce. Podle mě tato práce umožnila této, tomto výboru a i toto hlasování, kde jsme měli, kdy nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, to znamená, všichni byli schopni být solidární a vyjádřit se solidární. A tím jsme skutečně přispěli k evropské politice. Nevím, jestli se mnou budete sdílet tento názor, který vám teď řeknu. A je to, že tu pochodeň Evropy, kterou neseme, nebo nazývíte to, jak eh, chcete, tak je v, rukou, v rukách parlamentu, podle mě. Rada dělá svou mezivládní práci, tak jak je definovaná. A já musím říct, že komise, podle mne, upřímně řečeno, se vyjadřuje trochu slabě ale určitě parlament podle mě dělá tuto svou práci mnohem lépe a zejména tento výběr, tento výbor, který se snaží najít rovnováhu tak, aby Evropa fungovala, aby eh, kladně přispěla. Není to příliš, nedostává se nám příliš velké uznání mimo tento sál, mimo tyto instituce. což je velice často e, osud těch, e, kteří vykonávají dobrou, dobrou práci, že nejsou uznáni, že se jim nedostává uznání. A proto jsem vám chtěla říci, že si můžeme opravdu pogratulovat sami mezi sebou. Můžeme být hrdí na to, co jsme udělali. A jsem si jistý, že kdokoliv, kdo se sem e, vrátí v následujícím volebním období, tak bude pokračovat v započaté práci. Dosáhli jsme velice dobrých výsledků. Závěrem Připravili jsme vám malé překvapení, malý dárek. Dnes ale neuvidíme. A jedná se o to, že díky práci, stále efektivnější, přesnější práci eh, paní Kaznic a především práci sekretariátu, který skutečně nám velice pomáhal jsme si řekli, že bychom mohli dát dohromady veškeré poznámky, veškeré zprávy, které jsme udělali. Bude to taková malá knížka, kde bude v podstatě celá historie těchto našich pěti let. A dovolil jsem si tam doplnit eh, velice stručný úvod. A každý z nás bude tedy mít tuto mm, doufám, že během jednoho měsíce, možná dokonce dřív, bude každý z nás mít tuto malou knížku, kde eh, bude schrnutí všech věcí, které jsme společně udělali. A uvidíte, jaké byly ty malé jednotlivé kroky, které jsme provedli, provedli v oblasti dopravy. Ještě jednou vám děkuji a vrátíme se zpět k naší práci. Thank you. Děkuji. Jako vždycky, jako poslední mluví pan Jařemovský. Lichtenberger, prego. Paní Lichtenberger? Ještě musíme podruhé hlasovat k té staré umluvě eh, k dopravním protokolům. Zatím ehm, jsme eh, neodhlasovali to legislativní usnesení. Hlasovali jsme jenom jednou. Nice Eh, sì. Ok, l'emozione fa brutti scherzi. Allora, mi... Ano, bohužel emoce s námi někdy zahrají a no, pak dochází k chybám. Ne, naopak. Takže zahojí hlasování. Výborně, hlasovali všichni, můžeme hlasování ukončit. Hlasování ukončeno, 35.00 znamená vše v pořádku. A v Alpách je již vše zařízeno. Dobře. Iniciační zpráva o zelené knize o budoucí politice TNT. Pravodajkou je Eva Lichtenberger. Pozměňovací návrh číslo 1 Lichtenberger. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo dvě, Lichtenbergen. Pro. Drželi se. Proti. Přijato. Tři, Ayala Sender. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtyři, Savary. Pro. Proti. Myslím, že zamítnu to, ale věříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 15 pro, 20 proti, eh, nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 5 eh, Savary, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6 Savary pro? Proti? Zdrželi se přijato. 7 Savary pro? Proti? Zdrželi se přijato. 8 Savary pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 9 a jela jsem do pro. Proti. Zdrželi se přijato. 10 Lichtenberger pro. Proti. Zdrželi se přijato. 11 Deknan de Pasquale, kde pro. Proti. Zdrželi se přijato. 12 Diego Ferber a 13 Veneto Albertini. Jsou totožné. Budeme o ní hlasovat společně. Pro. Proti. Myslím, že přijato. Zkontrolujeme to dobře. Hlasovali jste všichni. Ano, hlasování ukončeno. 20 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel přijato. Kompromis A. Ne? Odpadá. Dobře, takže číslo 17 vykal. kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 18. Tykau. Budeme hlasovat odděleně. První část. Uh, eh, Concerted a Special Visitor Capitals. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. A druhá část odpadá. 19. Veneto a Albertini. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 20. Ayala Sender. Navíc. Kdo je pro? Kdo je proti? Mělo by to být přijato, ale uvěříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 17 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Není přijato. Číslo 21, Hudson, to je pro. Proti? Zdrželi se přijato. Není přijato? Jako první případ, dobře, ověříme to elektronicky. Hlasování ukončeno. 17 pro, 18 proti, není přijato. 22 odděleným hlasováním, první část. Welcomes the early submission of cross-border. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. Druhá část. Financial, economic a tak dále. Challenges. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 23 Fernandez. Hlasujeme navíc. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 24. Jensen odpadá, číslo 25 Savary, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato nebo ne? Nejsem si jistý, raději to věříme. Hlasování ukončeno. 22 pro, 13 proti přijato. 27, 26, pardon, Savary, jde pro, proti. Zdržuje se. Jste trochu nejistí, pokud je o to hlasování. Můžeme to zkusit ještě jednou. Číslo 26 Savary, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 26 ověříme. Hlasování ukončeno. Máte pravdu. 15 pro, 20 proti, zamítnuto. 27 Savary, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Stejně jako předchozí případ. Kompromis B. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Kompromis je přijat. Tím nám odpadá číslo 28 Sommer, 29 Marinesku, číslo 30 Jägel Farbe, Veneto Albertin 31, 32 Hakten, 33 Stockman, Jala Sender 34 a Jensen 35. Tím se dostáváme k číslu 36, Jägel Ferber, hlasujeme odděleně první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde je pro? Proti? Myslím, že je přijata i druhá část. Chcete to ověřit? Dobře. Ověříme druhou část. Hlasování ukončeno. 20 pro, 15 proti. Nikdo se nezdržel, přijato. 37 týkal odděleným hlasování, první část. Stress is dead až po Connect you with your neighbors. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část odpadá 38 Ayala Sende pro. Proti? Myslím, že zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Hlasování ukončeno. 15 pro, 19 proti, nikdo se nedržel zamítnuto. 39 Stockman odpadá eh, v rámci kompromisu B a 40 Light Lightfried hlasujeme, kdo je pro. Proti. Přijato 41 Light Free pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 42 free pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 Lightfried, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 44 Wortman Co pro, proti, zdrželi se Myslím, že přijato. Ano. 45 Hegel Ferber odpadá vzhledem k číslu 44 a máme zde číslo 46 Hegel Ferber, kdo je pro, proti, přijato. Tím odpadá číslo 47 Sterx, 48 Vortmankovo a dostáváme se k 49 Lightfield, kdo je pro. Proti. Zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro? Proti, zdrželi se, kompromis je přijat. Tím nám odpadá číslo 50 Ayla Sandra a jsme u čísla 51 Mariné Skůde pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. 52 Mariné Skůde pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. 55 Lichtenberger pro. Proti, zdrželi se Přijato. 53 rak navíc. Kdo je pro? Proti přijato. 54 hatn. Také navíc. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 56 Jegl Fedobr. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato pana Tojopoloska si to je stažen a číslo 58 Lichtenberger je pro. Proti. Zdržuje se přijato 59 a Jela Senda, kdo je pro. Proti, zdrželi se přijato 60 a Jela do pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato Tímto odpadá 61 Veneto Albertini, 69 Wortman Kol, 63 Panatoyopoulos, 64 Marinescu, 65 Ayala Sende. Číslo 66 Wortman Kol s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro. Proti, zdrželi se přijato. Číslo 68 je Gleferbel s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro. Proti, zdrželi se, přijato. 69 Jegl Ferber pro, proti, zdrželi se, přijato. Lightfried 70, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Myslím, že zamítnu to, ale raději ověříme. Hlasování ukončeno. 15 pro, 19 proti zamítnuto. 71 Jensen, kdo je pro? 71. 71 Jensen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 72 Jensen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování ukončeno. 13 eh, pro 19 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 73 Jensen, kdo je pro? Přijato 76 Ayala Sendra, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 75 Jensen pro? Proti? zdrželi se zamítnuto 74 rak pro, proti, zdrželi se přijato 77 savary pro, proti, zdrželi se zamítnuto 1778 je Groferber, kdo je pro. Proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Je to zamítnuto? Souhlasíte? Dobře. 79. Majela Sender, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 80 je Glofrobil, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, myslím, že přijato, ale raději ověříme elektronicky. Hlasování ukončeno. 19 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. Kompromis E. bude pro? Proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá číslo 81 Lichtenberger, 82 Hatten a 83 Veneto Albertini. Zbývá číslo 84 Marineskou D pro. Proti? Zdrželi se? Raději to ověříme. Ověříme číslo 84 Marinesku. Hlasování ukončeno. 19 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. 85 Kosta. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 86 plus je staženo, 87 Hatton, kde pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 88 Marinesku pro. Proti přijato. 89 Tikao pro. Proti. Zdrželi se, ověříme elektronicky. Hlasování ukončeno. 15 mm, pro, 19 proti zamítnuté. Kompromis F. Kde je pro? Proti? Už tomu nerozumím. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme to. Ověříme kompromis F. Hlasování ukončeno. Ano, skutečně to není přijato. 18 proti 15 pro. Hlasujeme tedy o čísle 90 a Jela Sender, kdo je pro. Proti. Zdrželi se přijato 91 Leichtfried, kdo je pro. Dobře. co znamená, odpadá nám číslo 91, 92, 93, 94 Hatten a dostáváme se k číslu 95 Jagl Farber. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o čísle 95 Jagl Farber. Hlasování ukončeno. 17 pro, 17 proti. Nikdo se nezdržel, nepřijato. 96 Marines jde pro. Proti. Zdrželi se přijato. 97 Tikaung kdo pro? Proti. Zdrželi se přijato. 98 Lightfried, kdo pro? Proti. Zdrželi se přijato. 99 Kosta, kdo pro? Proti. Zdrželi se přijato. 100 Savary, oddělený hlasování, první, časová, první část Stress is Dead a tak dále až po Payback Period. Proti? Zdrželi se, přijato. Druhá část. Kdo pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 101 Savary, pro. Proti? Zdrželi se, přijato. 102 Savary, pro Proti. Zdrželi se přijato 103, Jegl, Ferber, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 104, odpadá, stejně jako 105, Savary, a rovněž i 106, Alessander. Dostáváme se číslo 107, Jegl, Ferber, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto 108, Veneto Albertini je totožné jako 110 od Kosta Starex, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Legrand Pasquale 109, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 111 Kosta pro. Proti, zdrželi se přijato. 112 Lichtenberger pro. Proti, Zdrželi se. Přijato. Regi 1. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Regi 2. Pro. Proti. Eh, zdrželi se zamítnuto. Regi 3. Regi 3. Proti. Zamítnuto. Regi 4. Kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Regi 5. Pro proti, zdrželi se, přijato. Regi 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 7, pro, proti. Podíváme se na elektronické hlasování o regi 7. Hlasování ukončeno. 11 pro, 23 proti. Jednoznačně zamítnuto. Regi 8, kde je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. Regi 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Regi 10 pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Tam to. Regi 11. Kdo je pro? Proti. Nejsem si jistý výsledkem, ověřím elektronicky. Hlasování ukončeno. 11 k 23 máte pravdu a 12 nám odpadá kvůli kompromisu C. Dostávám se k regi 13, kdo je pro. 12, regi 12 odpadá. A jsme u čísla regi 13. Pokud to teďka neodhlasujete, nezamítnete, tak o tom hlasujeme, kdo je pro, proti, takže <laughs> zamítnu to. Regi 14, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Konec. Regi 15. Proti? Zdrželi se. I toto je zamítnuto. Závěrečné hlasování zahajuji. O usnesení v pozměněném znění. čtyři pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti. Děkujeme i za tuto zprávu paní Lichtenberger za její vynikající práci. Ještě vydržte, protože už jsme u akčního plánu pro městskou mobilitu. A naší hvězdou je pan Mr. Savary. Jste připraveni? Eh, bodu vodnění 14a eh, od pana Kramera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odpadají čísla 12, Jigl Farber a 13, Some. Jsme u pozměňovací návrhu zpravodaje, ústního pozměňovací návrhu který máme znám. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A Jela Sender, ústní pozměňující návrh číslo 14, kdo je pro? Proti? Myslím, že zamítnu to, nicméně ověříme to elektronicky. A Jela Sende, ústní pozměňovací návrh 14. Hlasování ukončeno. 16 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, není přijato. 15 Higgins, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 17, 16, pardon, Savariera Raka další, pro, proti, přijato. 17, Savariera Raka další, kdo je pro? Přijato. 18, pro, proti, zdrželi se přijato 19, Savarejrak další, pro, zdrželi se přijato 20, Somr, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 21, Kramr, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 22, Higgins, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 23, Higgins, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 24, Savary a další, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 25, Savary a další, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Bloklan 26, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 27, Savary a další pro? Proti, zdrželi se přijato. Odpadá číslo 28 a Jela Sender a číslo 29 a Jela Sender, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 30, Bopy, Piskorsky, pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 31, Savaria další, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 32, Tykau pro. Proti? Zdrželi se přijato. Promiňte, zamítnuto. 33, Somr, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 34, Kramer pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Usní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Tímto mám odpadá číslo 30. Pardon. Takže číslo 35 Hakton, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 37 Sloven, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 36 Vepy, pro? Proti? Přijato. 38 Vepy, pro? Proti? Zdrželi se přijato. 39 a další, kdo je pro? Přijato. 40 Somr, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41 tykal pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42 somr pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43 Savaria další. Proti? Zdrželi se? Přijato. 44, Kramer pro. A máte pravdu. Odpadá vzhledem k číslu 43. A dostáváme se k číslu 45. Savary a ostatní, kde pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 46. Kramer, kde pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 47. A já jsem pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 48 Kramer, kdo pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 49 a ten pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 50 kou pro. Proti. Zamítnuto. 51 tykou pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 52 tykou pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 53 somr pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 54, Savery a další. Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 55 odpadá. Musíme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 55, kde je pro Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část je přijata. Číslo 56. Ayala Sender odpadá. Nebo neodpadá. Dobře. Takže číslo 56 Ayala Sender. kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 57 Jäger Ferber. Proti zdrželi se zamítnuto. 58 Sommer, totožné jako je Gefarbe 59. kde je pro? Proti? Zamítnuto. 60 a Jela Sende. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 61 Wortmann Kohl. kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 62 somen Spolu s Jekle Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 Savary a další pro, proti, zdrželi se, přijato 65. Hackton, kde je pro? Ne, nehlasovali jsme o 62, 63, takže kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 66. Ajla Sendo, kdo je pro? Proti, přijato. Pana Panatojopolos, pro? Proti, zdrželi se, přijato. Jigl Ferbel, 68, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Jigl Ferbel, 69, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 je další, pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo dvě Somr, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo tři Kramera, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři, někdo Ferber, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. pět Somr, pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 som pro, proti přijato 7 som, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 8 Hankton, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 9 Vatanen pro, proti, zdrželi se přijato 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 somr pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 1. Ne? To je u bodu C, tak tedy odstavec 2 regi. kde je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Odstavec číslo 3 regi. Pro proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 4, regi v oddělených částech, první část, beginning to of individuals and goods, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, and promote tourism, Kdo je pro, proti, nejsem si jistý výsledkem, ověříme ho elektronicky. Ověříme druhou část odstavce 4 regi. Zahajuji hlasování o druhé části odstavce 4 regi, která se týká výrazu End promote tourism. Hlasování ukončeno 10 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. Odstavec 5 regi, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Odstavec 6, regi, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato, přijato 7, regi, proti. Zdrželi se, přijato. Odstavec 8, regi, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, zahajuji, zahajuji hlasování o usnesení v pozměněném znění. Hlasování ukončeno. 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Také toto usnesení je přijato a tímto jsme skončili naše hlasování. Prosím. Já bych rád navrhl, že ty letišní časy si vezmeme až odpoledne, protože teď nemáme dost času na to, abychom to probrali dnes dopoledne. Už máme jenom pět minut, omlouvám se. Já přijdu. Všichni, koho to zajímá, přijdou. Oh, any change.